tuto záležitost k projednání právnímu výboru. Paní kolegyně Lára Komi přednesla návrh na ochranu své parlamentní imunity a podobně pan Gabriele Albertini rovněž podal tuto žádost podle článku 6 odstavce 3. Eh, předávám k projednání tyto návrhy výboru pro právní záležitosti. Od strany EPP eh, od zelených